paní předsedkyně a začneme dnešní jednání. Co se týče sdělení předsedkyně. Tak, máme tady tedy rozhodnutí z 9. července, ty máte před sebou. Pokud by do 12.30 z, va, z vaší strany nebyly žádné výhrady, tak to bude všechno přijato. A můžeme začít tedy s naším hlasováním. A podíváme se tedy, zdali tedy je všechno v pořádku, takže prosím zkoušejte hlasovat. Hlasování je u konce. Hlasování je u konce. Ano, eh, pane Bandekampe, co pak, nefunguje vám vaše hlasovací kartička? Nebo co se děje? Ne, pan doktor naštěstí všechno zachrání. Tak a začneme tedy hned se zprávou paní Kristy Rovdalon, která se týká emisí nových vozidel, lehkých užitkových vozidel. Takže tady máme vlastně její zprávu. Takže pokud jste připraveni, tak můžeme začít. Takže pokud jste připraveni, tak můžeme začít. Ta, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo je proti tedy v teď, zdrželi se, zamítnuto. Chce, vy chcete si to ověřit? Dobře, tak si to ověříme. Tak prosím, můžete, takže hlasujte. Konec hlasování. Takže EKR Takže tady máme o jeden hlas víc za EKR, takže tady někdo za EKR hlasuje navíc. Někdo za EKR navíc, prosím. Tak, teď už je to v pořádku. Teď už je to v pořádku, takže ověříme si to. je Takže dobře, hlasování je u konce. A podívej se, to. Tak 20 pro, 21 proti. Ano, je tomu tak? Je tomu tak. Nemáte, nemáte hlasovací kartičku a hlasujete pro? Ne, ne, nic se nemění. Ne, zamítnu zamítnu to, to, zamítnu to, protože je to 50 na 50. Takže prosím, vždy nám zcela jasně naznačte, jak hlasujete, abychom věděli, jak hlasujete, protože kromě toho to vypadá, že máte také problémy s tlumočením. No, to je tedy dobrý začátek. Takže zamítnu to. Další tři. 142, 25 a 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Vy si to chcete ještě ověřit. Dobře. Takže tady máme plus jedna, protože paní nemá kartu. Takže zavíráme hlasování, ukončíme hlasování. Ne, ne, je to proti, proti. Protože vy hlasujete teď. Pro, takže máme 20 a 20. A vy jste ale pro, takže přijato. 26. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdrželi? Kdo se zdržel? Přijato. 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Myslím si, že je to zamítnuto, takže si to ověříme. Takže 143, takže hlasujeme elektric, eh, elektronicky. 143. Tak, konec hlasování. Přijato. 143. Kompromis číslo 1a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto, myslím si, ale ještě si to ověříme. Takže elektronicky ověřujeme kompromis 1a. Konec hlasování. Tak, ještě jeden hlas navíc. Zamítnuto, i tak zamítnuto. Kompromis 1b. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? No, ještě jednou si to ověříme elektronicky, takže elektronicky hlasujeme 1B. Konec hlasování. Přijato. A jdeme hned na 2A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak, přijato. 2b, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Hmm, není to, nemáme v tom jasné, takže hlasujeme, hlasujeme elektronicky 2b. Ještě jeden hlas navíc, končíme hlasování. Přijato a jdeme hned 170. 170. Takže všichni, všichni už mají tento pozměňovací návrh před sebou, nebo ne? Takže kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, nevím, nevím, musíme si to ověřit, ověříme si to. Takže hlasujeme 1,30, elektronicky hlasujeme. Takže Konec hlasování, zase o jeden hlas navíc, zamítnuto. 171, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, zamítnuto. 172, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, zamítnuto. 174, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď dvě identické 32 a 185. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Paní Rovdalon, chcete, chce, chce, chcete, abychom hlasovali ještě jednou? Ne, takže můžeme, můžeme o nich hlasovat? Dobrá, takže 183, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nevím, nevím, tak si to musíme... Musíme si to ověřit elektronicky. 173, hlasujeme, prosím. Konec hlasování. Přijato. Tak a další dvě identické, 33 a 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Strželi se? Zamítnuto. 30, ne, tak dvě stejné, 34 a 187. Zase identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti. Strželi se? Zamítnuto. 180, kdo je pro, kdo je proti. Strželi se? zamítnuto. 178, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 179, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak, elektronicky ověříme si to. Elektronicky 182. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Tak a vy hlasujete jak? A už, už vám funguje karta výborně, takže pro. Děkuji, děkuji, pane Korte. Tak, jedeme dál. 183, 84, 485. kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři identické, 186, 187, 88, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A Teď, no to dobře, tak si to uvěříme elektronicky, dobře. A hlasujeme o 189. Takže elektronické hlasování 189, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 190, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A chcete si to ověřit? Nedůvěřujete, takže 190 eh, hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto. Dvě, dva identické návrhy 191 a 192, kde pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Myslím si, myslím si, takže si to ověříme. Takže elektronicky hlasujeme o 191, 192, tak prosím, hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Přijaty. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak, dva identické, 38, 195, kdo je pro, proti, zdrželi se, tak to si ověříme, obě dvě, takže hlasujeme elektronicky. 38,95, hlasujte, prosím. Konec hlasování a přijato. Kompromis číslo 3, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme si to. Ověříme si elektronický kompromisní návrh číslo 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. A teď půjdeme přímo? Ne, tak to bylo zamítnuto, takže musíme prohlasovat všechny návrhy jednotlivě 196, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 197 kde pro, proti, zdrželi se přijato. Ne, tak to si ještě ověříme 197, takže prosím hlasujte. Ne, opravdu. To Lublu, modré si nechte na dnešní večer. No samozřejmě záleží na tom, komu fandíte. Samozřejmě konec hlasování. Zamítnu to. Takže čtyřicítka. Tak, pokračujeme, pokračujeme pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 jde pro, proti, zdrželi se. Tak to si ještě ověříme. 198 otevírám hlasování, prosím hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 41 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, tak 200, tak si to ještě jednou ověříme. Tak, dobrá. Hlasování je otevřeno, konec hlasování, 200 zamítnuto. 202, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 201. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tak a teď kompromis číslo 4. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. 206. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 207, kdo je pro? Ne, ne, ne, tak 207 padá, protože jsme schválili 206 a tím se dostáváme ke 43, 208 a 209. Takže co se děje? Ne. Takže kompromis číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. 216, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 217, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď dva identické, 218, 219, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Mm, není to jasné, takže si to ověříme. Takže otevírám hlasování elektronicky, konec hlasování o těchto dvou pozměňovacích návrzích a přijato. Výborně. 221, 222, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 224, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já si myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme si to. Takže 224. Hlasujeme elektronicky, prosím, hlasujte. Konec hlasování. Tak ještě jednou, ještě jednou si to věříme, protože to nezafungovalo. Takže 224 hlasujte elektronicky, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 225, kdo je pro? Proti? Aha, už se u, jste se unavili. Takže, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrží? Přijato. 226, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A ne, tak si to ověříme. Takže 226, takže otevírám hlasování, hlasujte elektronicky, prosím. Konec hlasování. A bylo to přijato. Takže opravdu důvěřujte mi, důvěřujte mi, pane Enrique. 227, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 228, 229 identické. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. 230, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 232, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď hned kompromis číslo 6. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Není to jasné. Takže hlasujeme elektronicky. Kompromis číslo 6. Konec hlasování. Šestka. Zamítnuto. Hm, dobře, že jsme si to ověřili. 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A ne, chcete, to, chcete si to ověřit, takže 47 ověřujeme elektronicky, prosím hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Tak dva. Identické 48, 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď se pan Eku, takže 234, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dva identické, 49, 235, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Tyto dva návrhy jsou zamítnuty, ale víte co, ověříme si to. Takže 49 235. Otevírám hlasování. Hlasujte elektronicky, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. A 238 bude pro? Kde proti? Pane Vin Van de Kampe, já tomu prostě nikdy nebudu rozumět. Teď to je, prosím vás, váš pozměňovací návrh, abyste proti, není to poprvé. Já vám prostě nerozumím. Prostě vám nerozumím. Dobrá. Takže proti, zamítnu to. No prostě život je takový. Co s tím neděláme? Nic. Ne, neděláme. Takže pokračujeme. 240 pro, proti, kdo se zdrží? Přijato. 239. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A dostáváme se hnedka na sedmičku. Proti? Zdrželi se. Myslím, že je to schváleno, ale ověříme to. Kompromis 7. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, ne, ale ano. Dobře, tak ne. Takže pozměňovací návrh 50 pro, proti. Kdo řekl ne? Paní Ajuto, co se s vámi dnes děje? Je teprve 9.28. Můžeme? Můžeme, paní Ajuto, pokračovat. Takže 50 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, není to jasné. Hlasujeme o 50. Končím hlasování. Zamítnuto. 241 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pokračujeme. 242 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 243 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře. Ověříme 52. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 247. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 54 elektronicky. Vy jste tam vzadu trochu hluční. Hlasujeme dál. Schváleno. To byla 54. 259. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. 259. Končím hlasování. Zamítnuto dva podobné, 256, 57, 257 pro, proti, zdrželi se, schváleno. I to chcete ověřit? Dobře. Hlasujeme elektronicky, končím hlasování. Stále ještě schváleno. Dvěstě padesát osm pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 260 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 261 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 262 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tři stejné pozměňovací návrhy. Všechny pozměňovací návrhy pak odpadají, protože byl schválen kompromis 1b. A to znamená, že přejdeme 287 288 a 289 identické, čili 287 až 80, 289. Jste na správné straně 287, 8 a 9 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Přijato. 292 pro, 292 pro. Nikdo? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 290 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 291 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 293 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 294 pro? Proti? Zdrželi se? Není to jednoznačné, ověříme. 294. Končím hlasování. Zamítnuto. 295, 96, identické pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžeme ověřit, ano. 295 a 296, končím hlasování. Přijato. Co to znamená? No vidíte. Pokračujeme. 297, 298 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 303 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 303 říká 301. Pro, proti, zdrželi se, Přijato. Dva pozměňovací, ty odpadají. 304, 305, 380, 306 společně. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 307 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 308 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, ověříme, 308, hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 309, 311 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třista dvanáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 313 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 314, 315, identické pro, proti, zdrželi se, přijato. 316 a 317 odpadají. Odpadá dále až 329. Máte pravdu? 332. A 333 pro, proti, zdrželi se, přijato. 334, 35 a 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ty následující odpadají. Odpadají. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 357. Máte ho? 357. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 358, 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 361 odpadá. 360 také. 362 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 363, 64, 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 366 a 7 identické pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tím se dostáváme k 63. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se? Zamítnuto, bohužel. 368 pro, proti, zdrželi se, přijato. 369 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 370 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 371 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 372, 384 a 373 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 374 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 375 až 6 a 6 pro, proti, drželi se, přijato. 377 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třista sedmdesát osm a devět pro, proti, zdrželi se, Přijato. Úvodní ustanovení. Jedna. Pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme elektronicky. Jednička. Končím hlasování. Přijato. Další odpadá. 66 pro, proti. Šedesát šest. Protože jedničku jsme schválili. šedesát sedm a šedesát osm tudíž odpadají. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu šedesát šest. Ano? Pokračujeme pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 69 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 70 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Přijato. 71 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 72 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. Trojka pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. 73 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. 74 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 75 pro, proti, zdrželi se. Tak jak to je? Ověříme, ověříme elektronicky. Jsme pořád u 75. -ky. Končím hlasování. Přijato. 76 pro proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 odpadá a dostáváme se ke čtyřce pro, proti, zdrželi se, není to jasné, takže ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Čtyřka. Přijata. 78 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 79 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 80 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 80 ověříme elektronicky, dobře. Končím hlasování. 80, přijata, máte pravdu. Pětka pro, proti, zdrželi se. Vypadá to jako schváleno, ale ověříme. Ověříme pozměňovací návrh 5. Končím hlasování. Přijato. Další dva odpadají. A dostáváme se ke kompromisu 9 pro, proti. Zdrželi se. Dělá to dojem jako schválené, ověříme. Ověříme devítku. Končím hlasování. Přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, Ano, ano, tam je chyba. Máme tu 88, ale jde o 89. Nevadí. Desítka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 90. Odpadá. No jako chcete skutečně desítku ověřit? Ano, ověříme elektronicky desítku, hlasujte. Desítku ověříme elektronicky. Zamítnuto. Děkuji vám, pane Kor. Takže desítka je zamítnutá. Hlasujeme o 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, chce toto ověřit určitě, takže hlasujeme elektronicky k ověření. Končím hlasování. Ptáte se, co dělám? Koukám na vás a vy nic neděláte. Klidně zvedejte ruce. 90 je schválena. 91. Paní Vechen je příliš hlasitá. Devadesát jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 zdrželi se, zamítnuto. 96, 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12, 98, 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105. Až 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto 9 pro, proti, zamítnuto. Identické 108, 109 pro, proti, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto. 111, 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, není jasné, ověříme elektronicky. Ověříme elektronicky. Je zamítnuto. 122 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 123 pro proti, zdrželi se, přijato. 124 pro, ne, to odpadá, omlouvám se. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme. Pozměňovací návrh 20. Končím hlasování. Přijato. 128. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 120, eh, pardon, 21. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23, takže zpráva je přijata. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, mé jméno by tam nemělo být. Dobře, bereme na vědomí, že nechcete být uvedena ve stanovisku, bude to v protokolu a budeme pokračovat. Les accords entre la Communauté européenne et le Canada Service a sice bude to dohoda mezi Evropskými společenstvími a Kanadou o letecké dopravě. A hlasujeme přímo o celém tomto dokumentu po jménech za hlasování. A prosím, kdo si přeje odejít, tak eh, čiňte tak v tichosti. Allez, nous votons sur Les accords. Takže hlasujeme. Stále hlasujeme o dohodě Evropských společenství s Kanadou. Nyní končím hlasování. Eh, pardon, hlasování stále pokračuje. Teď končím hlasování. A je to schváleno 39 pro, 1 byl proti. Nikdo se nezdržel. Mandát je tímto eh, schválen. A teď budeme hlasovat o protokolu, který se týká eh, téže dohody. A tady jde o přistoupení Chorvatské republiky. Zahajuji hlasování. Alors, Monsieur Kramer, maintenant c'est le vote entre. Le vote qui permet. Pane Kramere, tím se Chorvatské republice umožňuje přistoupení eh, k této dohodě mezi Kanadou a Evropským společenstvím. Dobře, končím hlasování a je to přijato jednomyslně. Un plaisir, comme toujours. Allez, on continue. A budeme pokračovat. Uh, paní uh, Meissner, my máme dneska hlasování také Eh, také ještě hlasování v jiných výborech. Eh, máme poměrně málo času. Možná, že byste to mohla nějak urychlit eh, tím, že byste prostě řekla jenom pozměňovací návrh ten na ten a hotovo. Nerozváděla to, abychom to stihli. Donc on va être sur votre volet, madame euh, Takže, paní Meissner, dobře. Tak zkusíme to urychlit. Kompromis jedna, a to je zpráva paní Ajuto, hlasujeme. Kompromis jedna. schváleno kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, kompromisu 2 máme doplně, kdo je pro, to je tam napsáno hned pod tím, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, tak to prověříme. A prosím o klid v sále. Pokud chcete vést rozhovory, tak prosím o tento sál. Děkuji vám. Takže ještě jednou hlasujeme o eh, dodatku k kompromisu 2. Kdo je pro? Ne, víte, kde to je? Tam červeně pod tím podtrženo. Kdo je pro? Proti? To není jasné, tak prověříme elektronicky. Končím hlasování a je to přijato. Dále 147 pro, proti, zdrželi se, při, zamítnuto. Chcete to prověřit? Dobře. Takže zahájí hlasování. Takže prosím vás, nemůžete, nemůžete tady pořád takhle mluvit, jednoduše prostě poslouchejte mě. Takže 157 se není schválen kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 e, a 165, 160 pro, proti, zdrželi se, to není jasné. Elektronické hlasování 16 a 165 zahájí toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dobře, prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. to. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 169 pro, Ne, vlastně o tom nemusíme hlasovat, takže 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ta, teď 172 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 175 pro, pardon, moment. To odpadá. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 179 pro, proti, zdrželi se. To není jasné. Elektronická kontrola 179, závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se. Je schváleno. 180 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak ne, tak musím to prověřit. 180 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sto dva pro, proti, zdrželi se, schváleno. 183 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Tak, 186 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 190 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A dále 293 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 195 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 196 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvěstě devět pro, Co ještě chcete prověřit, prosím? 196, dobrá. Zahajuji 196. Končím hlasování a je to schváleno. Čili 209 pro, proti, zdrželi se schváleno, 210 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní 222 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní 25 a 221 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ne, ne, takže prověříme elektronicky 25 a 221. Hlasování probíhá. Končím hlasování a je to schváleno. Dvacet šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. 224 pro, Pardon? 27 musíme teď hlasovat. Kdo je pro 27? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 225 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, 226 pro, proti, zdrželi se schváleno, 227 pro, a pardon, ten odpadá, takže NV27 také odpadá NV27 a NV28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď 228 pro, proti, zdrželi se. To není jasné, prověříme elektronicky 228. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 229 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto. Prověříme? Dobře, tak 229 prověřujeme. Nyní končím hlasování. Sváleno. Čili nyní pozice 30, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 230 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, to 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30, o, ne, dobře, takže prověříme. 32 zahájí hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 231 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 232 pro, proti, zdrželi se, schváleno, myslím, prověříme, zahájí hlasování 232. Končím hlasování a je to zamítnuto. Takže NV29 pro, proti, zdrželi se, schváleno NV30 pro, proti, zdrželi se, schváleno 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto NV31 pro, proti, zdrželi se. Schváleno NV32 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 35 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Tak 35 eh, prověříme přece jenom za hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Dvěstě třicet tři Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. čtyři Pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní to chcete prověřit. Tak, dobře. 234 elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Dobře. 236. Pro, 236. Pro, proti, zdrželi se zamítnout 237 pro, proti, zdrželi se schváleno 238 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 249 e, pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky, není to jasné, 230, 249, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 253 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 255 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 256. Co chcete prověřit? 255. Takže zahajuji hlasování 255. Končím hlasování. Zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní NV37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. NV38 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. NV39 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. NV40 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 261 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 262 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto NV41 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 263 pro, proti, zdrželi se. 263 to je, 263. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. NV42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV43 ne, 265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hmm, tak prověříme NV44 za hlasování. Končím hlasováním zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 267 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 43 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 268 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní Úvodní ustanovení 48 pro, proti, zdrželi se. Schváleno NV1, pardon, ne, takže 51 pro, proti, pro, zdrželi se. To nebylo jasné, takže 51 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. NV2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak ne, tak prověříme 53 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Při rovnosti hlasů. A 54 pro, proti, zdrželi se. To není jasné, takže 54 elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Takže pokračujeme 58. Pro 58, proti, zdrželi se, schváleno. Pokračujeme NV4. Pro, proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky, není to jasné. NV4 NV4. Končím hlasování a je to schváleno. Šedesát jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže pokračujeme 64 pro. Ne, ne, to vlastně odpadlo. Takže 65-66 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto NV6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Tak dobře, NV6 prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Sendesát pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Přecházíme na Sedmdesát osm pro, proti, zdrželi se schváleno, stejně tak jako NV8. 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 80 pro, proti, zdrželi se schváleno. A pokračujeme číslem 6. má být devítka, to je chyba, šestka ne, to je před, devítka. Envy 9 kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, NV14 pro, proti, zdrželi se schváleno,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 97. 97 to bylo pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete prověřit budiž 97, prověříme elektronický závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. NV19 pro, proti, zdrželi se Schváleno NV20 pro, proti, zdrželi se. Schváleno NV21 pro, proti, zdrželi se. Schváleno NV22 pro, proti, zdrželi se. Schváleno a přecházíme na 99 pro, proti, zdrželi se to není jasné. 99 za hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Což znamená, že přecházíme k závěrečnému hlasování a to je elektronické závěr hlasování. Končím hlasování. A máme 34 hlasy pro, 4 se zdrželi, 4 byly proti a 2 se zdrželi. Et maintenant, nous allons passer directement au vote sur le mandat. Tak, a budeme hlasovat o mandátu k vyjednávání, takže prosím dávejte pozor. Takže co se týče mandátu k vyjednávání. Hlasujeme, prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 28 pro, 9 proti a jeden se zdržel. Paní Ajuto, můžete, můžete začít s vyjednáváními. Skvěle, takže odsouhlasili jsme k mandát k vyjednávání. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, Takže poprosila bych vás, poprosila bych vás o dvě minuty klidu. Pane Deli, máme takový menší problém s naším časovým harmonogramem, protože v tuto chvíli se už dostavil pan ministr. A proto se vás chci zeptat, jestli chcete radši hlasovat teď, anebo to necháme na potom. Takže chcete, aby pan ministr čekal? Dobře. Dobrá, tak si pan ministr bude muset počkat. listy no. no. No, no, no.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 Takže hlasujeme o osmičce. Takže konec hlasování. Tak, přijato, přijato, opravdu přijato. Takže 110, kde pro? Eh, nepadá. Osmička, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže 115, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak, chcete si to zkontrolovat? Dobře, takže hlasujeme elektronicky o 115, prosím. Konec hlasování. Máte, máte pravdu, pane Van de Kampu, je to zamítnuto. Devítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 119, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 123, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 135, kdo je pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 11, kde pro, kdo proti? Drželi se? Přijato. Dvanáctka. Kdo pro? Kdo proti? Zdrželi se? Přijato. A jdeme eh, rovně, rovnou na 150. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 151. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? A tak si to zkontrolujeme. Konec hlasování. Přijato. 152, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, takže 152, prosím. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Děkuji, děkujeme panu Tukovi, prosím, děkujeme. 153, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. Třináctka. Chcete si to uvěřit? Dobře, takže 153. Takže otevíráme hlasování, prosím. Konec hlasování. Zamítnu, to máte pravdu. Třináctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tak 166, ne, omlouvám se, omlouvá se paní předsedkyně. 14, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. 166, kde pro? Kde proti? zdrželi se, zamítnuto. 15. kde je pro? kde je proti? Zdrželi se, přijato. A 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, tak si to ověříme. 187. Tak, konec hlasování. Přijato. Pořád, pořád, pořád taková malá většina. 182, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete? Dobře, tak si to ověříme. Takže 182. Hlasujeme. Tak končím hlasování. No, to. Kompromis 16, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 185, kde pro? Proti? Zdrželi se? Tak, to si ověříme, není to jasné, takže otevírám hlasování 185, prosím, 185 hlasujeme. Končím hlasování. Tak, zamítnu to. 186, kde pro? Proti? Drželi se? zamítnu to. 187, kde pro? Proti? Zdrželi se? zamítnu to. 188 jde pro, proti, drželi se, tak to si ověříme, protože to není jasné, takže 188. Konec hlasování. Přijato. 189, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17, kde pro, kde proti, strželi se, přijato. Tak, 197, kde pro, proti, strželi se, přijato. 18, pro, proti, strželi se, přijato. 200, kde pro, kde proti, strželi se, přijato. 201 pro, proti, strželi se, přijato. 202 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, 204, pardon, omlouvám se. Takže jdeme hnedka na 204. Kdo je pro? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete 204 ověřit? Tak dobře, hlasujeme 204. Končím hlasování. tak zamítnuto. 205 pro, proti. Prosím vás, prosím vás, já se snažím. Musíme prostě všechno ukontrolovat a musíme se soustředit. 100, 205, kde pro, kde proti? Zdrželi se, přijato. 206. Chcete si to ověřit? Takže 205. Takže hlasujeme, elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 206, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. 207, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. 208, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. A jdeme na 20. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 21. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 251, Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 252, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 28 pro. Chcete si to ověřit? Dobře, takže 27 hlasujeme elektronicky, hlasujte 27, prosím hlasujte. Konec hlasování. Máte pravdu, bylo to přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. 29 hlasujeme elektronicky, otevírám hlasování, hlasujte. Konec hlasování. A přijato. A to velkou většinou. Prosím vás, ale snažte se zvedat tu ruku. Třicítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička, kompromis jed, pro, proti, zdrželi se, přijato. A 37, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, takže 37. Hlasujeme elektronicky, prosím. Konec hlasování. No, není to tak daleko. to 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnu to 39. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 40. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nechcete si to uvěřit, takže 41 hlasujeme elektronicky, hlasujte, prosím. Tak, konec hlasování. No, vždycky to ohlas, takže zamítnu to. 43, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pardon, byla to 42. 42 přijata. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro? Proti? Drželi se? Není to jasné, takže otevírám hlasování. 48. Hlasujme, prosím. Konec hlasování. A to. A zase to bylo těsně. 49 pro, proti, drželi se, Zamítnu to. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka, kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 65. Takže 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, já teď nevím. <laughs> Takže otevírám hlasování. Konec hlasování. Mhm. Trojka. Přijato. Tak a hned kompromis číslo pět. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 81. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 82 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tak to si ještě ověříme. 82. Tak, prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 83. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se zamítnuto. Takže hnedka 84 pro. Ne, takže co tady jednou vout? Takže 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka kompromis, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 90 pro, proti, zdrželi se, přijato 91 pro, ne, počkejte, počkejte, počkejte, 90. Aha, takže tohle všechno padá, padá, padá. A ne 93. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Teď nevím. Takže 93. hlasujeme, prosím. Tak, konec hlasování. Přijato. 94. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 95. Pro? Proti? Při, zdrželi se? Přijato. 97. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Stovka, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto 105, kde pro, kde je proti, takže proti, kdo je proti, aha, kdo se zdržel, přijato. Kompromis sedmička, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A teď závěrečné hlasování, takže prosím hlasujeme elektronicky, závěrečné hlasování. Konec hlasování. devět pro, proti pět a tři se zdrželi. Takže, pane Deli, vaše zpráva byla přijata. Gratuluji. Milí kolegové, budeme pokračovat. Budeme pokračovat s prezentací priorit rakouského předsednictví.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 C'est sur quoi C'est sur le rapport de M. Zille Le rapport de M. Zille, on va discuter à, à 17h30. Alors, dans l'ordre du jour... Tak a na pořadu jednání. Takže pokud chcete dále pokračovat, tak prosím venku. Takže na pořadu jednání máme malou změnu. Co se týče zprávy Cile, tak k té se vrátíme v 17.30, jenom abyste to věděli. To je tedy změna na dnešním pořadu jednání. Paní předsedkyně říká, že máme velké časové spoždění. Uvidíme, uvidíme, jak se nám to tedy podaří, ale myslím si, že to je skoro nemožné, abychom všechno zvládli. Paní předsedkyně, já samozřejmě chápu, že občas musíme hold pozměnit pořád jednání, ale zároveň je pravda, že i my jako poslanci máme určitý program a já v 17.30 dnes odpoledne musím zase pře- eh, odprezentovat svou zprávu ve výboru Jury. To znamená, že já nevím, jak se s tím teď vypořádat v tuto chvíli. Já nevím, no, co s tím. Pane Grande, já samozřejmě chápu váš problém v tuto chvíli, ale máme opravdu velké spoždění. Ale teď tady hovoříme o té zprávě cíle, kterou opravdu z toho čas, z důvodu časového harmonogramu musíme prostě opravdu odložit. Takže my samozřejmě uděláme všechno, co bude v našich silách, pane Zíle. A teď budeme opravdu pokračovat s dalším bodem. Takže budeme pokračovat s prezentací priorit rakouského předsednictví, na níž vystoupí rakouský spolkový ministr dopravy. To znamená, bude hovořit pan Norbert Hofer, rakouský spolkový ministr dopravy, inovací a technologií. Od 1. července začala, začalo rakouské předsednictví. A jistě víte, že rakouské předsednictví už prohlásilo, že se chce hlavně soustředit tedy na, ty op, na opravdová řešení těch evropských problémů. A jsou to v každém případě problémy, kterými se zabýváme každý den, to znamená interkonektivita. To znamená, že hledáme opravdová řešení. Opravdu důležitá řešení, které jsou, která jsou důležitá pro oblast dopravy, pro propojení různých regionů v Evropě, pro různé dopravní sítě. Takže samozřejmě víme, že v rámci celé Evropy se snažíme jaksi respektovat evropské hodnoty, a o těch my samozřejmě nechceme vůbec pochybovat. Samozřejmě, že se to bude vyžadovat nějaké uh, Eh, finanční příspěvky, to je jasné. Eh, v tuto chvíli také vyjednáváme o rozpočtu. To znamená, naše komise také samozřejmě má své priority. Samozřejmě eh, ty se týkají mimo jiné také oblasti digitalizace. Samozřejmě víme, že to je prostě jedno ze základních témat. A my se jim zabýváme, protože samozřejmě, že tady dochází k velkým změnám, hlavně tedy z důvodů digitalizace. A my samozřejmě máme spoustu zájmů a jsem velmi ráda, že všichni se shodneme na tom, že chceme podporovat opravdové evropské projekty. Takže dám panu ministrovi 20 minut a poté dám slovo koordinátorům, kteří vám budou klást otázky, poté tedy otevřeme rozpravu a poté vám dáme opět samozřejmě čas na to, abyste odpovídali. Takže pane ministře, máte čas 20 minut. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, poslanci, je mi velkou ctí dnes tady v rámci zasedání vašeho výboru být a představit vám priority rakouského předsednictví, pokud jde o dopravu a turistiku, protože to jsou důležitá témata. Eh, skutečně budeme mít lidi, kteří se uh, budou angažovaně věnovat tomuto tématu a vy máte velmi intenzivní a angažovanou předsedkyni Rakousko. 1. července 2018 převzalo předsednictví s velkými výzvami. Trvalý mír, svoboda a s tím spojený rostoucí blahobyt v EU jsou velké výdobytky evropského sjednocení a ty je třeba zachovat. Myšlenka zakladatelů Evropské unie, aby státy, které mají těsné ekonomické vztahy, vstoupily ve společenství, aby se zajistil trvalý mír. Je toto těsné propojení, je toto vzájemné se poznávání a e, to, abychom poznali i ducha druhých jiných států, je pro spolupráci velmi důležité. Myslím si, že je to také ta velká přidaná hodnota v této Evropské unii, ta různorodost, se kterou umíme žít. Stojíme před velkými výzvami, které žádný stát sám za sebe nemůže zvládnout. Mezinárodní konkurence je intenzivnější a eh, pokud jde o Evropu a konkurenceschopnost, je třeba ji rozšířit. Eh, Potřebujeme efektivní opatření ve smyslu eh, udržitelné mobility a jsou tu i rizika, hrozby ze strany teroru a tak, jak říkala paní předsedkyně, bude nás to všechny zajímat, budeme se tím zavívat, protože výhoda lokality pro konkurenci bude mít rozhodující význam. Jak vidíme, svět, který se vyvíjí na straně USA, velký protekcionismus, eh, máme tu klima, eh, máme tu klima, kde roste, zvyšuje se plahobyt, ale máme to na druhé straně také země Balkánu a Afriky a tam, pokud jde o infrastrukturu, jsou velké nedostatky a také Indii, a kde je Evropská unie. Evropská unie se musí uh, Eh, prosadit v této mezinárodní konkurenci. A komise je tady motorem evropské integrace. Komise musí plnit eh, návrhy a musí současně hlídat smlouvy. A my sami si musíme uvědomit, že je třeba, abychom dodržovali smlouvy. Eh, konvergenční kritéria, tam to začíná. Není možné, abychom udělali vše tak, jak jsme to plánovali. A místo toho, abychom vyvíjeli nová kritéria pro konvergenci, tak téměř všechny země Evropské unie nedodržovaly ta kritéria. Rada i parlament, co by zákonodárci, mají odpovědnost vůči občanům a musí pracovat na řešení tak, aby se zajistil mír, konkurenceschopnost a bezpečnost. Já už jsem měl jednání se zástupci komise, parlamentu i rady. A je pravda, že tady je určitý rozdíl. Na jedné straně se řekne, tady je komise, tam je rada, tam je parlament a myslím si, že i to, by mohl být e, úkol pro naše předsednictví, abychom se pokusili o větší pospolitost a spolupráci. Víte, že heslo našeho předsednictví je zní Evropa, která chrání. Ochranou máme na mysli i v naší oblasti e, zajištění e, lepších čísel, pokud jde o umrtnost na silnicích a v dopravě rakouské úsilí ale eh, chce posílit Evropskou unii, posunout ji blíž k občanům a zvýšit eh, důvěru občanů v akceschopnost EU a navzájem také důvěru mezi jednotlivými členskými státy. Chceme skutečně přispět velkou měrou která bude vidět. A vy všichni víte, že ministři jako předsedové rady samozřejmě hrají důležitou roli, ale ještě důležitější je celý aparát za nimi. V Rakousku máme dobře fungující administrativu. A jsou to tito zaměstnanci, kteří při jednáních a zasedáních eh, se starají o to, aby se našly kompromisy, aby se dospělo k dohodě. A já jim velmi věřím, spolehám se na ně. Ti zaměstnanci, kteří to budou dělat, jsou ti, kteří jsou těmi hlavními při té práci. Eh, ministři a ministrně ti sklízí eh, slova pochvaly za tuto práci, ale jejich práce eh, těch zaměstnanců není tak vidět. Pokud je o cíle v oblasti dopravy, chceme eh, pracovat na eh, vývoji systémů v bezpečné dopravě, chceme se, se postarat o to, abychom měli vyvážený mix, chceme důlež, dobré, dobře vyvážené pracovní, sociální podmínky v oblasti dopravy. Chceme dále zvýšit bezpečnost v dopravě a chceme přispět k trvale udržitelné mobilitě, to znamená dekarbonizace a podobně. Toto předsednictví rady je pro nás pracovní společenství a budeme se snažit o velké nasazení. Samozřejmě budeme muset stanovit priority tam, kde je dohoda reálná, tam, kde je možné na základě dialogu eh, členských států, eh, parlamentu, rady, komise vypracovat nástroje, které povedou ke skutečným řešením a půjde nám také o řešení, která odpovídají moderním infrastrukturním požadavkům. Půjde nám o zlepšení sociálních a ekologických eh, složek, které v dopravě máme a to je v zájmu občanů EU. Eh, pokud se podíváme na jednotlivá témata, tak eh, velmi důležité je to, co dělalo i bulharské předsednictví, pokud jde o další rozvoj aktuálních legislativních návrhů. Za to jim děkuji. Bude to také náš úkol, abychom se s tím vypořádali a já chci poděkovat bulgar, bulharskému předsednictví za jejich práci. Rakousku už, Rakousko už mělo několik eh, předsednictví v radě, tohle je naše třetí a parlament. A to víme v oblasti pozemní dopravy se zabývá eh, balíčky mobility. A pokud se podíváme na dopravu, tak eh, musíme udělat eh, pečlivou analýzu toho, co dělalo bulharské předsednictví v této oblasti. Je to otázka odpočinkových dob, Eh, je to otázka dodržování sociálních předpisů a vysílání řidičů. Rakousko navíc analyzuje velmi pečlivě a opatrně eh, jednotlivá stanoviska členských států ke kritickým bodům těchto návrhů, tak abychom viděli a zjistili, kde je možné dosáhnout reálného kompromisu a konsenzu. Na tomto místě vám mohu slíbit, že, se, že uděláme vše proto, abychom našli kompromis. V této situaci jsme v procesu intenzivního dialogu a bilaterálních jednání se všemi zúčastněnými stranami a věnujeme svou pozornost také stanoviskům parlamentu k těmto tématům i když v této fázi zatím nejsme eh, ve fázi vyjednávání. Přesto nás eh, zprávy parlamentu a stanoviska parlamentu k těm tématům velmi zajímavý a budou důležitá také pro eh, úspěšné ukončení. Pokud jde o plénum Evropského parlamentu minulý týden, které odmítlo určitá témata. To je doklad, další doklad toho, jak politicky citlivé to téma je a jak obtížné je najít eh, schůdnou cestu pro jednotlivé návrhy. Naše předsednictví bude velmi pečlivě a opatrně sledovat eh, cí, možné cíle v oblasti všeobecné orientace jednotlivých témat. Pokud je o návrh eh, týkající se interoperability, eh, informačních výměny a podobně, tak tady chceme s Evropským parlamentem dospět k dobrému řešení. Trialogy začínají už zítra, 11. července, a myslíme si, že její vyhlídka na úspěch je velká. Pokud jde o e, první balíček mobility, tak tam bychom chtěli i v rámci rady, e, protože tam ty názory jsou heterogenní, bohužel. E, je to otázka zahrnutí eurovinety pro nákladní dopravu a chtěli bychom se pokusit o nějaké řešení, které se odkloní od současné ho od současné struktury tak, abychom viděli, že subsidiarita je tady velmi problematická. Znáte naše názory v této věci, ale v rámci předsednictví rady chceme skutečně být upřímní, čestní a nechceme eh, preferovat svoje vlastní stanovisko. I to vám mohu slíbit. Navzdory tomu, tím, že ty názory jsou tak různé, s ohledem ty, na to, že ty rozdíly jsou tak velké, bude velmi obtížné, abychom tady dosáhli dalšího pokroku. To musíme říct naprosto otevřeně a upřímně. Pokud jde o dokončení sociálního pilíře v oblasti mobility a některých prvků, které tu už zazněly, mi dovolte, abych se o tom zmínil v dalších balíčcích. Chtěl bych zdůraznit jednu věc a to už, eh, na tom už pracovalo intenzivně Bulharsko. Je to v těsné vazbě na první balíček, je to návrh nového znění směrnice o kombinované dopravě. Myslím si, že i pro vás to je velmi důležité. Tento návrh představuje důležitý prvek eh, pro podporu ekologických typů dopravy a i tam jsou ta jednání v radě kontroverzní. Eh, na aktuálním zasedání se ukázalo, že rakouské předsednictví bude muset zanalizovat pozici parlamentu velmi pečlivě v rámci rady na, v prosinci na zasedání rady. Bychom chtěli udělat vše proto, aby s parlamentem ta jednání byla zahájena plynule. Pokud jde o eh, materiál, eh, o kterém jste hlasovali dnes dopoledne, to je další důležitý prvek eh, trvale udržitelné dopravy. Je to směrnice o čistých vozidlech. Naším cílem jsou vozy s nulovými emisemi a Jde o to, aby v případě zadávání veřejných zakázek byly tyto upřednostněny a my uděláme všechno pro to, aby tento cíl byl splněn. Máme tu stále ještě diskuze v radě, které budou zatím velmi obecné. Myslím si, že není zatím příliš reálné, i když se budeme velmi snažit, abychom to prosadili. Pokud je o třetí část eh, palíčku mobility, to znamená lepší bezpečnost v dopravě, to bude naše priorita a e, Například e, je to v souvislosti s automatizovanými systémy pro dopravu. Pokud jde o všeobecnou bezpečnost a odpovídající směrnici, tak eh, tam na tom budeme pracovat také. My už jsme zahájili tyto činnosti a naším cílem bude, abychom dosáhli všeobecné pozice. Pokud je o účinnou moderní infrastrukturu, která je základem pro účinný systém mobility, tak naše předsednictví se bude věnovat zejména úpravám eh, směrnice CF a prosazení transevropských dopravních sítí. Důležité bude to, aby Rada a parlament se postarali o dostatečnou finanční dotaci. Také eh, pokud jde o financování Lubko, tak eh, tady bychom se měli soustředit také na ekologické typy dopravy, zejména s ohledem na to, co jsme schopni zajistit eh, v duchu trvale udržitelné, ekologicky únosné dopravy. V oblasti letecké dopravy někteří z vás ví, že já jsem přišel z této divize. Jde nám o to, abychom přispěli k tomu, a k tomu lepšímu, k tomu lépe posílit a více posílit Evropu jako lokalitu pro tento typ dopravy a Eh, na radě 7. Eh, byly přijaty odpovídající eh, body. Budeme pracovat na tom, abychom udělali vše pro to, aby to bylo v zájmu evropských zaměstnanců i zaměstnavatelů. Pokud je o výsledky v oblasti dohod pro leteckou dopravu, tak ty budeme velmi pečlivě sledovat. Pokud je o námořní dopravu, vodní dopravu, Tady Rakousko nemá žádné přímé, nemáme přístup k moři. Nicméně i tak eh, ve svém předsednictví se budeme věnovat lodní dopravě na vnitrostátních vodních cestách i na moři. Chceme schválit závěry rady, aby eh, lodní doprava byla vlastně součástí multimodálního systému v oblasti námořní dopravy Eh, budeme jednat s Evropským parlamentem a bude to zejména téma přístavních zařízení, přístavní infrastruktury. Jde nám o to, abychom se podívali také na vytvoření evropského systému single window a abychom připravili směrnici o minimálních požadavcích na vzdělání námořníků a vzájemného uznávání certifikace. Z hlediska formálního mohu říci, že naše předsednictví bude mít 3. prosince v Bruselu Radu pro dopravu a plánujeme eh, zasedání eh, rady nebo skupiny pro plavbu na Dunaji. Ta se koná každé dva roky a bude navíc potom v říjnu budeme mít v Grácu zasedání eh, ministrů, které se bude zabývat dekarbonizací, bezpečnostní v dopravě a multimodální dopravou. Z hlediska obsahového se uzavírá ten kruh a který vyjde vlastně z klimatických dohod, e, opatření na lepší bezpečnost v dopravě. E, budeme se věnovat také materiálům, které se týkají infrastruktury a chceme přispět k tomu, aby to či ono zapadlo do té mozaiky na cestě k trvale udržitelnému dopravnímu systému v Evropě. Nakonec pokud jde o dopravu, eh, mi jde o to, abych zdůraznil ještě jednou, jak důležité pro nás je právě v oblasti dopravy ten kontakt s parlamentem a další věc, která je důležitá. Během svého předsednictví chceme usilovat o to, abychom v duchu tradiční role stavitele mostů přispěli k jednotě a dalšímu rozvoji Evropy. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď, jak už bylo oznámeno, krátce zastoupil svoji váženou kolegyni paní Elizabeth Köstinger, která porodila své první dítě a dnes tu nemůže být, nicméně v jejím portfoliu je turistika. Dovolte mi, abych vyřídil její nejlepší pozdravy Ona byla také poslankyní tohoto parlamentu, angažovanou poslankyní a pro ní je eh, parlament velmi důležitý. Mnoho, mnoho z vás ji zná. Aktuální vývoj turistiky v celé Evropě ukazuje, že ve většině evropských regionů a měst turistika roste. A Turistika se přesunuje i do vnitrozemských oblastí, vytváří pracovní místa a podporuje také kulturní výměnu. Turistika, jak všichni víme, je v kompetenci členských států, regionů a obcí a ve smyslu subsidiarity je to také správné. Turistika má eh, ale průřezový charakter, eh, jednotný trh, inovace, digitální rozvoj regionů, koheze, investice do lidí, do vzdělání, kulturní zdroje, ekologické zdroje. To jsou všechno věci, kterými se na evropské úrovni zabýváme. Je to relevantní i pro další udržitelný rozvoj turistiky v celé Evropě. A proto také budeme věnovat turistice svou pozornost díky tomu obrovskému růstu. Je oprávněné, aby různorodé programy, které Evropa má na podporu eh, tohoto sektoru, přispěly k plnému rozvoji potenciálu. Máme eh, rozvinutý střední stav a průmysl v Číně, Indii a ten turistika je skutečně eh, v rozmachu a je pro nás velmi důležitá a rámcové podmínky pro většinou malé podniky, kterých je více než 2 miliony, je třeba upřesnit. Je to pro nás velmi důležité téma. Mnoho malých turistických podniků potřebuje běžnou regulaci, kterou zvládnou, potřebují předpisy, kterým budou rozumět. A e, nám jde o to, abychom podnítili rozumnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami v členských státech a začátkem října bude 17. Evropské turistické fórum ve Vídni, kde budeme diskutovat o tom, jak rozvíjet turistiku ve městech i na venkově, abychom zajistili dobré čerpání hodnot, které regiony nabízejí. Vážená paní předsedkyni, a Bohužel jsem malinko překročil přidělený čas. Děkuji a děkuji už předem eh, za dobrou spolupráci. V příštích šesti měsících jsem přesvědčen, že společně dosáhneme hodně věcí a teď jsem k dispozici pro vaše otázky. Děkuji. Merci, monsieur le ministre. Vous avez utilisé des mots qu'il faut retenir. Děkuji, pane ministře. Řekl jste mnoha slova, která si musíme zapamatovat, abychom eh, zachránili budoucnost pro Evropu. Evropu, eh, která chrání, jak říká váš slogan, Evropa, kde pokračuje konvergence, a my v současné době čelíme mnohým výzvám, hovořil jste o balíčku mobility. A možná byste o tom mohli ještě něco říci, protože eh, se eh, hodláte něco navrhnout a použil jste termín eh, konkláv. Čili já myslím, že my máme docela zatím dobrou zhodu, pokud se týče pohledu na mobilitu. Vy jste řekl, že eh, to propojení je něco, co vzniká z evropské přidané hodnoty. No, Eh, teď je čas pro naše poslance. Jako první promluví pan Van de Kamp a pan Van de Kamp, stejně tak jako všichni další, bude mít pouze dvě minuty. Eh, je, mm, děkuji, eh, paní předsedkyně. Pokud se týče frakce EPP, tak bych chtěl skutečně srdečně pozdravit pana ministra a popřát mu mnoho úspěchů. Všichni víme, že Rakousko v současné době má velice zvláštní vládní koalici. No a e, myslím, že jak si víte z vlastní zkušenosti, jak nebezpečné může být létání. E, e, přeji vám tedy jaksi zdravé, eh, hodně zdraví, eh, protože starší pánové, jako jsem já, a s mými zkušenostmi vědí, jak je to nebezpečné. Eh, paní předsedkyně, sledujeme to, jak se vyvíje, vyvíjí Spojené státy, Evropa a Čína, tak Evropa vypadá jako takový spíše slabší hráč. Jsem rád, že tedy Evropa Eh, za rakouského předsednictví by měla trochu posílit. Eh, hovoříte tedy o tom balíčku mobility jako o věci, kterou by bylo dobré eh, schválit do konce tohoto roku. Takže hm, vy jste hovořili o tom, jak se vybírá mítné, myslím, že to je docela zajímavé, ale k tomu, co jste také řekl k CEF, tak eh, tady myslím, že i váš eh, spolkový kancler se o tom vyjadřuje velmi úsporně. Eh, Či myslíte si, že to byste také zvládli ještě za vašeho předsednictví? Co se týče 868, tak tomu vám při hodně úspěchu. A co se týče říční dopravy, eh, tak eh, vy máte určitě eh, dobré vztahy podél celého Dunaje až do Bulharska, takže možná byste tuto agendu mohli trošku oživit. My samozřejmě blahopřejeme paní bývalé kolegyni Köstingrové turistika to je samozřejmě eh, velké téma, ale musíme tady jaksi dbát na to, abychom eh, tady eh, nevršili všechno překážek. Děkuji a nyní paní Grasváda Hans. Děkuji vám, pane ministře. Já jsem se samozřejmě zabývala programem předsednictví rady a myslím, že v té dopravě je poněkud skromný zaznívá tam řada e, prohlášení o úmyslech, ale chybí mi tam konkrétní cíle. E, hovoříte tady o pracovní a sociální podmínkách. E, musím říct, že minulý týden my jsme tedy hlasovali o Eh, balíčku mobility a to hlasování i z naší strany nedopadlo tak, jak to nyní deklarujete vy, tedy v souladu s vašimi eh, deklaracemi. My tedy můžeme samozřejmě eh, působit pro i proti, ale myslím, že třeba váš úmysl zavést 60-hodinový pracovní týden v Rakousku, to také eh, je poněkud překvapivá sociální agenda. Eh, u té mobility hm, tady s tím souvisí sociální zakonodárství a tady nám pořád ještě chybí eh, společná linie. Čili jak se stavíte k tomu tématu doby jízdy a doby odpočinku pro dálkové řidiče, třeba autobusů Čili eh, chcete, aby to spadalo tedy eh, eh, pod odstavec 1 a nebo podstavec 10, jak o tom hlasovala EPP minulý týden. Dále v předsednictví, pokud se týče daňového a sociálního dumpingu na silniční, silniční dopravě, čili jak se k tomu stavíte, a jak to vidíte s tím, eh, zlepšen, s tím zvýšením, prodloužením pracovní doby na 12 hodin denně? Eh, je to v něčem zlepšení? Eh, jak se díváte na eventuálně zřízení Evropského úřadu, který by dohlížel na pracovní podmínky? Co by znamenalo odevzdání národních kompetencí. Ještě jedna otázka k brněnskému průsmyku. E, situace je prekérní, obyvatelé trpí a je třeba tam přijmout určitá opatření, čili jaká opatření byste jako minister dopravy přijal vy, aby se ta transitní situace zlepšila. Děkuji. Nyní pan Cíle. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, my jsme se před pár týdny eh, s panem Hoferem setkali ve Vídně, také si pamatujeme, jaké je vaše moto. By mě zajímalo u toho mobilního balíčku, tedy jak na ty řidiče vlastně pro, chráníme a proti čemu. My jako eh, naše skupina jsme skutečně eh, hodně pro společný trh. Čili když vy chcete vytvářet eh, nový balíček mobility a je to kdesi mezi společným trhem a mezi sociální ochranou a mezi podporou toho trhu a jeho fragmentací. Čili ten mobility, balíček mobility číslo jedna to se nám tedy nepodařilo prosadit. My jsme eh, sice jako výbor dopravní eh, vytvořili docela dobrý balíček, ale plénem to neprošlo. Čili myslím si, že v radě byste měli tedy s tímto eh, pohnout, že vy se sami označujete jako pracovní předsednictví a Eh, bohužel víte, že to příští předsednictví nebude mít s kým eh, vyjednávat, protože parlament vlastně bude v eh, přechodném období. Takže to je taková, takové nebezpečí. Ten balíček mobility číslo jedna, vy jste vlastně řekl, že vyberete něco z toho, co tady pracuje Eh, bulgarské předsednictví a pokusíte se to poněkud eh, jak si uřechit. No a eh, pokud se týče vlastně těch dálkových řidičů v autobusech, což je věc, která mě zajímá, tak taky by mě zajímalo, jak to tady bude, poněvadž parlament by měl finalizovat svoji práci. Pokud se týče Connecting Europe Facility, tady je skutečně zásadní, abychom to dokončili, poněvadž to není jenom o penězích, ale také tady máme kohezní fondy, které lze do toho zapojit. A pak je tady otázka eh, vojenské mobility v rámci CEF. Vy jste také hovořil o Rusku, o Spojených státech. De facto v Rusku se toho moc nevyvíjí a nerozvíjí, kromě tedy vojenské oblasti. Proto myslím, že ta vojenská mobilita v Evropě je zásadní. Děkuji, pane Cíle. Nyní pan Telička. Děkuji, pane ministře eh, já jsem tady za ALDE a moje zkušenost s rakouským předsednictvím je, eh, že dovede vždy dobře vystěhnout, eh, jaké jsou skutečné zájmy, nejenom tedy eh, ty národní, ale myslím, že Rakousko má šanci sehrát skutečně upřímného, čestného vyjednavače. Vy jste zmínil moto předsednictví, tak opakl pan Síle mě by spíš eh, bylo příjemnější to podmoto, jak si to posilování Evropy, eh, protože eh, jak si nechceme, aby to byla přehnaná ochrana, chceme skutečně férovost, která bude vyvážená a pomůže nám uvolnit naše ekonomické a rozvojové síly. Hovořil jste také o prioritách Samozřejmě, že eh, eh, jsou tady určité dokumenty, kde je možné eh, postoupit, ale vy jste explicitně řekl, že u toho balíčku mobility byste rád, dos, rádi dosáhli nějakého pokroku. No, to se zkomplikovalo po posledním hlasování minulý týden myslím si, že to hlasování o těch dvou tématech eh, jsou takové trošku eh, rozředěné, protože my ten reálný výsledek máme trošku jiný a myslím, že bychom se měli tedy za, eh, měřit na to, co je třeba dopracovat. My tady pořád máme otázku kabotáže, která je tady od samého začátku. Na druhé straně tady ovšem máme eh, vysílání pracovníků a tam ta realita vypadá poněkud jinak, než jak je to vnímáno. Mohli bychom se skutečně spolu soustředovat eh, na to, eh, co jsme jako výbor TRAN předložili do pléna, poněvadž eh, toto je, myslím, to důležité, eh, kde je třeba dosáhnout výsledku. Jinak eh, děkuji za pozbudivá slova. Děkuji, pane Terčko. Nyní pan Kramer. Ano, děkuji za toto přednášku. Hovořil jste také o dekarbonizaci dopravy, hovoříme také o mýtu. Samozřejmě já vím, že členské země se k tomu staví z různých pozic a já vycházím z toho, že eh, Rakousko bude trvat na žalobě proti Německu a jeho záměru zavést eh, mýto na německých silnicích pro cizince ale chci říct si, na železnici máme skutečně každý kilometr, tam se platí míto za každou lokomotivu, eh, zatímco míto eh, na silnicích skutečně eh, je, velmi, je jenom na malé části silnic. Čili my vlastně permanentně teda trestáme ekologickou dopravu a to ne, Další věc. Mnohé firmy, jako je třeba německá pošta, eh, ta si eh, obatřila novou flotilu vozidel, případně se daří technicky upravovat eh, starší vozidla, tak by byla ekologičtější. Tady by to chtělo evropskou regulaci. Dále financování CEF. V Evropě máme financí dost, ale problém je v tom, že už 30 let se miliardy Eh, dávají do toho, aby Evropa se sjednocovala. Ovšem u železnic to neplatí, to jsou prostě eh, to jsou, to jsou prostě, to je taková mozaika osamělých ostrůvků. A samozřejmě eh, je to platí také pro, pro Rakousko. My jsme měli eh, kdysi železnici z Vídně eh, z Brna eh, do Prahy, která po druhé světové válce byla přerušena a tak to trvá dodnes. Bylo by třeba pro vás přijatelné představit si obnovit tuto železnici, to by byl dobrý příklad pro ostatní. A poslední věc, Eh, balíček mobility, o tom už se nebudu moc šířit, ale eh, v Evropě platí stejná mzda za stejnou práci na stejném místě. To tedy eh, v dopravě automobilové zatím neplatí, ale to prostě je třeba s tím něco udělat Čili mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte a za co se chcete postavit a co chcete být v Evropě. Děkuji, pane Kramere, pan Majer. Eh, děkuji. Eh, jak eh, vidíte, máme velmi málo času. Já tady skutečně vás vítám zde v parlamentu, zde v výboru TRAN. Vím, že máte ještě další termíny. A proto myslím, že musíme ocenit to, že navštěvujete tento jediný volený orgán Evropské unie. Eh, já eh, jsem byl už u, toho druhého rakouského předsednictví a já doufám, že i v tom třetím Rakousko bude schopno leco eh, potlačit ku předu. Jako vždy tady je k určitým věcem diferencovaný eh, přístup a eh, poněkud eh, lituji toho, že třeba socialistická frakce se dnes vůbec nedostavila. A ten balíček, my jsme ho vlastně odmítli proto, že v právě té sociální oblasti byly věci, které podpořit prostě nemůžeme. Ale mě by zajímalo toto. Eh, motem rakouského předsednictví je Evropa, která chrání. Jak to bude reflektováno v oblasti dopravní? Eh, za druhé, Rakousko patří k evropským zemím, které jsou velmi aktivní v oblasti bezpečnosti v dopravě. Eh, jak bychom měli pokračovat dál v oblasti bezpečnosti silničního provozu a méně obětí na cestách? A za třetí, jak vidíte, další vývoj v oblasti eh, síťového automatizovaného doprav, eh, tedy eh, způsobu dopravy na silnicích. No a pak máme tedy vzorový projekty GRAS 2017. A dále máme skutečně dobrý příklad převádění nákladní dopravy ze silnice na železnici. To je Máme tady daleko vyšší eh, pro úspěch, než je eh, průměr v Evropské unii. A k tomu, eh, k té směrnici o kombinovaném do, provozu, co můžete přispět jako Rakousko? Děkuji a teď koordinátoři paní Ajuto. Prosím, paní Ajuto, máte slovo. Děkuji, děkuji, děkuji pane předsedo. Já samozřejmě vítám pana ministra dopravy na našem výboru. Já jsem pravodajkou k tématu kombinovaná doprava a jsem velmi ráda, že jste si toto téma zvolili také jako jednu ze svých priorit. V tuto chvíli už máme důležité nebo ty potřebné texty, jsme připraveni k vyjednávání a jsem velmi ráda, že tady je velmi mnoho společných zajímavých bodů. Dokonce dnes jsme také o tom hlasovali a chceme, aby v podstatě tyto nové dopravní způsoby získaly co největší podporu, protože to je zcela zásadní právě pro zajištění vyšší míry eh, intermodality. Všichni chceme, aby i nákladní doprava se hodně přesunula na železnici. Ale samozřejmě jsme si vědomi, že to ale v některých částech eh, Evropské unie stále ještě není možné. A proto v, eh, tady teď má také měli zase na eh, mysli i mm, průsmyk Brenner, eh, tady to prostě není možné. Není možné přejít na železnici, to znamená, je zaj, třeba zajistit opravdu plynulou nákladní dopravu. Eh, protože samozřejmě víme, že i ten brněnský průsmyk se prostě opožďuje. To znamená, že můžeme počítat s vyhotovením nebo s ukončením prací až kolem roku 2020. A proto si myslím, že ta, ten přechod právě ze silnice na železnici musí být opravdu co nejrychlejší. A co se týče propojení s tím prvním balíčkem e, mobility, tak ať už teď to má co dočinění s kabotáží nebo s vysíláním, e, pracovníků, tak v tom našem textu bychom také mohli zohlednit vlastně ty výsledky toho prvního balíčku mobility. To znamená, že my můžeme pokračovat ve vyjednáváních, protože nemáme tady, nebo v tuto chvíli už máme eh, referenční legislativu a proto jsem velmi eh, ráda, že rakouské předsednictví se, se vyjádřilo v tom smyslu, že chce jít tím stejným směrem. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji paní Ajuto. A teď za výbory paní Schmidt. Prosím, takže já předávám tedy také předsednictví a máte slovo, paní Šmin. No, jedna minuta mi rozhodně nestačí, ale vážený pane ministře, já vás chci tady srdečně pozdravit. Děkuji také za velmi jasné úvodní slovo. Také jste hovořil o spolupráci s komisí a radou, nebo že ta spolupráce mezi komisí a radou by se měla zlepšit. Ano, samozřejmě jsou tady určité slabé stránky komise v podstatě tady trošičku eh, promrhala tři eh, roky, to znamená, než vlastně to všechno ve třech částích eh, došlo k, do Rady a Evropského parlamentu. Teď samozřejmě máme 300 složek ještě kvůli Brexitu. To znamená, že to samozřejmě bude mít eh, dopad také na ten časový harmonogram. Mm, balíček mobility to je samozřejmě jedna věc, ale zatím je samozřejmě velmi mnoho eh, další práce. To si samozřejmě dovedeme všichni představit. Ale samozřejmě, jak říkali i moji předřečníci, i v souvislosti s tím eh, rozhodnutím, které padlo dnes, tak se chceme zaměřovat na kombinovou eh, dopravu a musíme udělat všechno pro to opravdu, aby ta zátěž na životní prostředí eh, zůstala pod kontrolou, aby nepřekročila opravdu mm, tu červenou linii. Proto se ptám, ptám se, zdali rakouské předsednictví i přes to, co se stalo jaksi minulý týden v plénu, to znamená, že se neodsouhlasil ten sociální pilíř, tak budete se snažit něco v této oblasti něco dělat, co se týče automatického nebo samořídící eh, technologie v automobilovém průmyslu. Ono to vlastně také může vést prostě eh, k nekalým dopadům, takže eh, co, co v podstatě budete dělat vy v tomto ohledu? Paní Schmidt, opravdu je velmi důležité, aby všichni respektovali svou řečnickou určitou dobu. Paní Lukaševská, prosím, máte slovo. Děkuji vám, eh, pane ministře. Eh, zajímaly mě trošku konkrétnější informace, pokud se týče kompromisu eh, v oblasti voličku, balíčku mobility. Zaprvé, jak to chcete dokázat? Tak chcete dokázat to, aby to nedopadlo na spotřebitele zdražením, aby to nelikvidovalo menší podniky, aby se netopily v byrokracii aby dopravní firmy nemusely každých několik hodin přepínat na jiný systém eh, odměňování pracovníků. Třeba ve Francii eh, to je velice složitý systém, se, skládající se z několika desítek eh, jednotlivých součástí, čili prostě potřebujeme nějakým způsobem se zbavit naprosto nesmyslných návrhů Eh, od některých poslanců. A další otázka, jaké by měly být eh, závazky a povinnosti eh, té nově vytvářené agentury pro práci, čili mělo by to být například eh, spíše informováním, nebo jak vlastně? Děkuji, děkuji, pane Kudu, máte slovo, prosím, minuta. Děkuji, děkuji, pane ministře Hofrem, děkuji také za vaše vyjádření, tři krátké otázky v první řadě. Eh, co se týče tedy, eh, co si myslíte o tom příchodu z těch časových rozdílů, ta, poté udržitelnost, dekarbonizace a co si myslíte o těch takzvaných ekologických linerech a co se týče občanských eh, svobod a práv, tak co se, by mě zajímalo, co si myslíte o těch právech cestujících a pasažerů a potom samozřejmě také vše, co souvisí se železnicí. Takže prosím, děkuji. Paní Demonte, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane ministře. Samozřejmě, Rakouské předsednictví vyzdvihlo eh, různé problémy, které jsou hodně naléhavé také na národní úrovni. Tak to bylo také u nás. Vy hovoříte o Evropské unii, která chrání a brání. Hovoříme o organizovaném zločinu, o terorismu, hovoříme o imigraci, hovoříme o pašování, hovoříme o praní špinavých peněz, o falšování dokumentů a hovoříme o obchodování s drogami. Eh, to znamená, že vypadá to, že tedy, tedy ta situace v Rakousku eh, je zcela mimo kontrolu podle tohoto, co vy vlastně říkáte. To znamená, já se ptám v tuto chvíli, jak se tedy chcete podílet tedy na ochraně hranic, eh, kdy už konečně eh, začne tady fungovat Brennerský průsmyk, kdy už ten tunel bude hotový a jak se chcete postavit tomu celkovému strachu, který existuje. Pane Marinesko, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane, paní předsedkyně. Pane ministře, vy jste hovořil o dunajské strategii. To je samozřejmě velmi důležité téma, Eh, Rakousko vlastně koordinuje celý ten sektor, co se týče možnosti splavnosti, ale je pravda, že ne možná všechny státy eh, prokazují nebo vykazují stejnou vůli pro to, aby tady ta splavnost byla co nejlepší. Vy jste tedy to zmiňoval a ptám se, zda by tedy nebylo možné se setkat tedy se všemi těmi zúčastněnými eh, státy, kterých se ta Dunajská strategie týká a nějakým způsobem je přesvědčit, aby trošičku navýšili svůj zájem na tom, aby to všechno fungovalo. Paní Andersen, pane ministře, Eh, Karolíně Heinz Trahem bohužel se museli odebrat na výbor INTE, ale dva, vel, dva velmi rychle body. Vy jste říkal spoustu hezkých věcí o ochraně občanů a pracujících. Ale co se týče toho Evropského úřadu na ochranu práv eh, pracujících, tak tady bych chtěla vědět, jestli to má nějaký reálný kontext. A také co se týče toho, co říkal pan eh, Kramer, tedy v souvislosti s kabotáží a s, s mzdami lidí pracujících v eh, přepravě. Takže co uděláte pro to, nebo jakým způsobem se chcete soustředit právě na ochranu těchto pracujících? A samozřejmě ochrana práv pasažerů, cestujících, to je je pro nás velmi důležité, jakým způsobem konkrétně budeme uplatňovat a prosazovat práva cestujících. Pan Lutovský, proto prosím, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane Hofre, i já vás samozřejmě vítám tady u nás v této své nové funkci, kterou tady eh, zastáváte. Mám otázku a tu otázku bych rád řekl polsky. Tady už, už dvakrát eh, jsme tady slyšeli termín sociální dumping. Dumping, jak víme, to je eh, praxe, kdy se například eh, produkt prodává pod výrobními náklady. A v tomto smyslu to znamená, že pracovníci z východu pracují Eh, za nižší plat, eh, než by si do, eh, než by měli ve západní Evropě. Ale přesto mají více, než kdyby pracovali doma. Čili toto není žádný dumping. Dumping to je negativní záležitost. Takže já bych skutečně prosil a pan ministr kdyby tedy mohl trošku upřesnit, co to je ten sociální dumping. A ještě eh, věci. Jestliže máme dohodu o stejném eh, odměně eh, práce za stejnou práci na stejném místě. A proč tedy není totež stejná práce, stejná odměna za stejnou práci u stejného zaměstnavatele? Děkuji, děkuji, paní Arnotu, máte slovo. Děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji samozřejmě panu ministrovi za to, že za námi přišel, že nám odprezentoval své priority. Říkáte, že chcete co nejlépe chránit a obhajovat. Ano, to je samozřejmě snaha, kterou sdílíme. Chceme tedy chránit jak naše občany, tak také naše podniky v tom globálním kontextu globálního hospodářství. To znamená, je třeba samozřejmě zohledňovat takové otázku konkurenceschopnosti hospodářské soutěže na globální úrovni. V říjnu se bude za vašeho předsednictví konat konference právě na toto téma. V tuto chvíli mezi členskými státy existují různé eh, názory na toto téma. Eh, mimo jiné také v oblasti letectví, to znamená, že tady máme oblast letectví, máme tady samozřejmě eh, lodní dopravu, přístavy a další. To znamená, o tom všem se jedná a já chci vědět, jaký postoj, jaké stanovisko bude na této konferenci zastávat eh, Rakousko a já, co si vlastně o té konferenci, od té konference slibujete a jakým způsobem chcete chránit evropské letecké podniky, které se v tuto chvíli musí bránit. Pane pane ministře, eh, samozřejmě těch ehm, otázek bylo velmi mnoho, to znamená, očekáváme, že i vaše odpovědi budou opravdu mnohočetné. To znamená, že vás prosím tedy, abyste se snažil na co nejvíce otázek odpovědět a pokud tedy něco, na něco nestihnete odpovědět, tak bych vás poprosila o písemnou odpověď z vašeho sekretariátu. V tuto chvíli vám dávám slovo, prosím. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Ano, samozřejmě těch otázek zaznělo velmi, velmi, velmi mnoho. Já se sn... prosím a hlavně nezapomeňte, přeruše paní předsedkyně, Paní předsedkyně vlastně vás prosí, abyste se zmínil o té takzvané konklávě, o té vaše, vaší metodologii. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Dobře, tak já tím začnu. Protože vidíme tady, co tady bylo řečeno i v souvislosti s prvním balíčkem mobility. Samozřejmě, že těch rozdílů je opravdu velmi mnoho, i názorových rozdílů, i na půdě tohoto parlamentu. A já jsem se zamýšlela nad tím, jak tedy tyto rozdíly nějakým způsobem překonat, eh, přemostit? Eh, to znamená hlavně tedy, co se týče těch členských států, které zastup, zastávají opravdu velmi, velmi odlišné rozdíly. To znamená hlavně tam, kde ta stanoviska se opravdu velmi liší jedno od druhého. Jak to tedy nějakým způsobem při, jak tady ta stanoviska přiblížit? To znamená, že Možná, že ani takovéto speciální setkání nebude nutné, možná, že se nám to podaří ještě dříve. Ale já si myslím, že ještě předtím, než by něco mělo selhat, je třeba tuto možnost využít. To znamená, samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom dosáhli tedy těch stanovených cílů. Pane Van Kampe, děkuji, děkuji vám za ta vaše velmi pozitivní eh, přání. Ano, samozřejmě eh, letání je nebezpečné a samozřejmě postarší muži by se neměli tedy zaměřovat na, taková, na takovéto koníčky, léčičky. Já jsem opravdu strávil mnoho let svého života v nemocnici, to znamená, že já jsem měl dost času na přemýšlení, ale i tak ještě létám. Takže co se týče USA a Číny, ano, opravdu je tomu tak, že to jsou opravdu dva velmi velcí hráči. Nevím, jakým způsobem se ta otázka protekcionismu v USA bude vyvíjet. Co se týče Číny, tak tady si myslím, že spíše víme, jakým směrem se to bude tady eh, vyvíjet. Opravdu budou globální globálním hráčem číslo jedna. A teď jde samozřejmě o to, jaké vztahy budeme mít s Čínou a s USA. Samozřejmě nechceme, abychom byli nepřáteli. Musíme samozřejmě jednat sebevědomě, musíme vyjednávat a to půjde pouze tehdy, pokud budeme velmi úzce spolupracovat v těch zásadních klíčových oblastech. Co se týče mítného, to tady bylo samozřejmě zmíněno. Pokud samozřejmě, že ta otázka se tady několikrát opakovala, co se týče mítného, tady hovoříme tady také o mítném tedy pro lehká vozidla nebo osobní vozidla. A víme, že některé státy už mají své vlastní systémy. Například v Rakousku je tomu tak, že tady v podstatě zdaňujeme palivo. To znamená, že tady vlastně mám, vlastně daň na litr benzínu a litr dýzlu. A poté samozřejmě to hodně souvisí s tím, jakým způsobem jezdím. E, to znamená, samozřejmě, když jedete opatrně, nepříliš agresivně, no tak spotřebováváte méně. Je prostě tomu tak. E, to znamená, je třeba se podívat na ty systémy, které existují v jednotlivých členských státech a už fungují. Rakousko jako předsednická země v podstatě je prostě předsednickým stát, ale to neznamená, že bude prosazovat ten systém, který u nás eh, funguje. Hovořili jsme po té otázce rozpočtu, vlastního rozpočtu. To je něco, co eh, samozřejmě se hodně řeší na úrovni fin- eh, ministrů financí. Ano, pan Kurz hovoří o úsporném rozpočtu, ale samozřejmě to ještě neznamená, že eh, v podstatě nebudeme schopni jak si financovat eh, naší eh, dopravu. Samozřejmě velmi důležité, aby soudržnost fungovala a byla co nejsilnější. Dálniční síť 5G, výzkum, vývoj, to je, jsou rozhodně ty oblasti, kde ten rozpočet musí být co nejsilnější a oblasti, které budeme chtít efektivně podporovat, abychom také efektivně mohli na tom pracovat pracovat. To znamená, to bylo zmíněno. A samozřejmě, že eh, tady hovoříme o té hedvábné stezce. Eh, my tady o tom hovoříme samozřejmě, že i u nás se eh, prostě přepracovávají v tuto chvíli dálniční sítě a samozřejmě jde o to zaměřit se i na jiné modality dopravy, ale co se týče nákladní dopravy, tak to budeme muset řešit. Já se omlouvám za svůj hlas. <laughs> Hovořím teď jak Joe Cocker. Paní eh, poslankyně Grasfeller Heinz, musím se podívat, kde sedí teď, a musela odejít. Tak ona se mě ptala v každém případě na konkrétní cíle našeho předsednicí. Tady mohu zdůraznit pouze jenom to, že chceme opravdu eh, dosáhnout co nejvíce, nebo to, to rozhýbat na co nejvíce frontách. Eh, to znamená, že my opravdu jsme vedli velmi mnoho, mnoho rozhovorů, snažíme se najít eh, kompromisních eh, návrhů. Více jak 150 zasedání proběhne za našeho předsednictví a samozřejmě, že chceme dosáhnout reálných matatelných výsledků. Eh, hovoří se o těch férových sociálních podmínkách, hovoří se o Road Alliance, tak pouze jeden případ, to znamená eh, to spaní v těch nákladních vozech. Pokud by se nám to podařilo opravdu, aby řidiči mohli přijíždět pr- správně, v tu správnou dobu prostě eh, domů. Spousta řidičů samozřejmě radši spí ve své kabině nebo v nějakém hostlu, tak samozřejmě musíme se na to podívat. Eh, chceme to nějakým způsobem eh, vyřešit. Musíme bojovat proti tomu eh, sociálnímu dumpingu. Eh, hovoříme v podstatě o těch hodinových sazbách. I v Rakousku jsme se vlastně rozhodli, že na v průběhu jednoho dne může vlastně pracující pracovat maximálně 12 hodin, což je v podstatě nad rámec tedy těch, té 40 hodinového týdne. Co se týče průsmyku, eh, tak tady samozřejmě se to staví, eh, je tady ale problém s těmi přístupovými cestami. Musíme se samozřejmě snažit co nejrychleji té práce v podstatě ukončit, abychom eh, snížili zátěž na těch okolních, okolních silnicích. Ale co se týče tady tohoto tunelu, no tak to prostě to to nebude hotové ze dne na den. Samozřejmě, že se všichni snaží to co nejdříve dokončit, ale prostě ty, ta spoždění prostě existuje a i to i z důvodu té stavby na těch přístupových cestách. Takže co se týče toho Evropského úřadu pro pracovní podmínky. Ano, ano, eh, já tomu rozumím, že tady v podstatě chceme, aby ta, ty, ty sociální pravidla nebo vlastně ta oblast pracovně právní eh, byla nějakým způsobem regulována na evropské úrovni právě i u takových přeshraničních aktivit, jako je například nákladní eh, přeprava nebo doprava. Eh, Nicméně nemůžeme ale čekat na to, že nějaký takovýto orgán vznikne. Musíme jednat a ten problém řešit opravdu co nejrychleji. A pan poslanec Cíle, pokud se nemýlím, byl jste to vy pan, nevím, kde teďka sedí pan Cíle, nevím. A tamhle. Omlouvám se vám, omlouvám se vám, že jsem vás neviděl dříve, tak vy jste eh, hovořil o Evropě, která chrání, která obhajuje, tak poté také jste hovořil o tom balíčku mobility, takže samozřejmě ta složitá otázka toho uplatňování, implementace eh, těch pravidel a jakým způsobem nebo co s tím eh, uděláme, tak možná příklad. Ty samořídící vozy, to už také bylo zmíněno. Ano, ano, tady samozřejmě je určitě velká souvislost vlastně mezi tímto, eh, mezi vlastně oblastí přístupu eh, k oběma oblastem eh, v oblasti přepravy, jak nákladní, tak nenákladní. Takže tady samozřejmě na tom dále pracujeme, věnujeme se tomu, ale samozřejmě uvidíme, jak jaké, jak, jak vlastně, jaký to bude mít dopad vlastně eh, použití. Bude to hodně vycházet z toho, jaké zdroje budeme mít, jaký to bude mít dopad poté na sociální pilíř eh, jako eh, takový. Eh, první vyjednávání na radě už eh, ukazují nebo poukazují na to, že v podstatě to bude složité, že ta, eh, to názorové spektrum je velmi široké. Členské státy se tím hodně zabývají a mnoho členských států zastává ten názor, že tady v podstatě je ohrožen princip subsidiarity. Takže v souvislosti s tímto současným vývojem, a musíme to říct také zcela upřímně a otevřeně, je dost nepravděpodobné, že právě tyto návrhy by nějakým způsobem um, došly k závěru nebo byly ukončeny v oblasti nebo v rámci rakouského předsednictví. A co se týče přepravy a přemístování vojenských jednotek, eh, tak tady samozřejmě hodně spolupracujeme s našimi příslušnými Eh, ministerstvy. Chceme samozřejmě zajistit implementaci akčních plánů vždy v úzké eh, spolupráci se všemi eh, zúčastněnými aktéry, se všemi příslušnými ministry. To znamená, je třeba tady ještě dořešit právě ty právní aspekty pro dopravu vojenských jednotek. Samozřejmě máme tady také závěry rady z 28. června. Je třeba opravdu respektovat suverenitu členských států a to z holistické perspektivy. To znamená, že tady s tím souvisí i otázky týkající se neutrality, stejně tak, jako je třeba zohledňovat právě ty otázky občanské, stejně jako vojenské. A pan kolega Telička, pan poslanec Telička se mě ptal, nebo eh, vlastně vyjádřil svůj názor, že vlastně eh, Rakousko má mm, ve své práci jaksi tu tradici někoho, kdo prostě je precizní a kdo vidí i tedy ty, ty, ty maličkosti, ty niance. Eh, vy jste hovořil o té hospodářské soutěži, o konkurenceschopnosti. Ano, mm, Samozřejmě Evropská unie musí udělat všechno pro to, aby navýšila svou konkurenceschopnost a proto také ze všech těch eh, eh, jaksi průzkumů, které, které provádíme, vidíme, že lidé se velmi často ještě stále ptají prostě na to, co vlastně je ta Evropská unie. To přece nejsou žádné nějaké cizí, eh, vzdálené, odcizené úřady. Prostě vši, všechny členské státy jsou Evropská unie. My jsme Evropskou unii. Členské státy jsou Evropskou unii. A pokud existují problémy v Evropské unii, i v oblasti eh, konkurenceschopnosti a hospodářské soutěže, no tak to <laughs> samozřejmě jsou to problémy, které byly způsobeny jednotlivými členskými státy a příslušnými zodpovědnými os- osobami. Není to nějaká odcizená, vzdálená instituce, která tyto problémy eh, způsobila. To znamená, že takovýmto způsobem je třeba k tomu eh, přistupovat. To znamená, eh, je třeba si uvědomit, že tady samozřejmě princip subsidiarity je třeba dodržovat. Některé věci je třeba eh, řešit na národní úrovni, ale právě co se týče konkurenceschopnosti, to znamená konkurenceschopnosti Unie jako takové, no tak to nemůže vyřešit jeden členský stát jednotlivě. A poté další otázky. Trochu se mi pomíchali papíry. Jenom se podívám, kam jsem si to všechno napsal. Mějte se mnou trochu strpení. Nebudete se na mě zlobit, když budu pokračovat paní eh, poslankyní Erter. Pane Krámere, určitě přijdete na řadu, slibuju, jenom vás nemůžu teď najít. Intermodalita, kombinovaná doprava. Šlo o brenerský průsmyk. Myslím, že na Brenneru musíme udělat všechno pro to, abychom dostali dopravu na železnici. My se díváme na zajímavé zkušenosti z Německa, které máme k dispozici Je to takzvaná mikrasa, nová překládací technika, která umožňuje snazší přeložení nákladu z auta na železnici. A my to teď zkoumáme, abychom věděli, zjistili, zda je to možné použít v roce 2027. By mělo být hotovo. Rakousko investuje během příštích pěti let skoro 14 milionů euro do provozu na železnici, což je docela slušná částka. Eh, poslanec Schmidt. Pardon, poslankyně Schmidt eh, zmínila spolupráci mezi radou a komisí, která je dobrá, ale kterou eh, je třeba dále zlepšovat. Ta obtížná situace v rámci Brexitu, to je vývoj, ke kterému teď dochází a je to daleko obtížnější, protože pokud je o velké otázky budoucnosti v dopravě, musíme projednat různé problémy a my si to musíme pohlídat. Britové sice vystoupí z Evropské unie, nikoli z Evropy, a Britové i nadále musí zůstat důležitým obchodním partnerem, ať je to doprava, digitalizace, všechny další sektory. Nesmíme udělat tu chybu, že řekneme, vy jste vystoupili, tak my vám to, co možná nejvíc stížíme, protože obě strany by z toho měly škodu, musíme se pokusit to zvládnout. Pokud je o vozidlo, tak to je eh, vozidla v současné době, autonomní vozidla eh, předávají data. A je třeba zajistit, aby ta data patřila majiteli nebo držiteli vozu, vlastníku vozu. Eh, my jsme, se na, my jsme se o tom bavili už trochu i ve Vídni a budeme tu otázku zkoumat dále. Paní poslankyně Lukijevská zmínila náklady pro spotřebitele eh, díky eh, balíčku mobility. Ano, je naším úkolem, abychom tu právní úpravu udělali takovou, aby nebyla příliš k tíži spotřebitelů. A to je také náš společný cíl. A pokud se nám podaří přiblížit eh, tyto oblasti, musíme vždycky myslet na to, že to jsou komplikované právní úpravy. Členské státy to mají komplikované, eh, Evropská unie to dělá komplikovaně a já si myslím, že tady u těchto velmi důležitých balíčků je důležité mít na paměti, abychom postupovali tak, aby to nešlo všechno k tíži spotřebitelů. Vždycky je to důležitá otázka. Pokud je o praco- právo pracovní, o tom už jsem se vyjádřil. Poslanec Koch se ptal, na Ecoliner. Ecoliner je krásný pojem. Eh, mohli bychom říci eh, obří nákladáky, ale máme jeden vůz, máme o 30 méně spotřeby PHM. Nicméně já se přece jenom vyslovuji proto, abychom tu nákladní dopravu převedli na eh, železnici, protože eh, jde o to, za Rakousko mohu říci, že máme spoustu jíst, kdyby ten rádius vlastně těm eh, super velkým nákladákům nevyhovoval. Já se na to dívám takto, osobně, maximum nákladní dopravy na železnici, máme vysokou míru elektrifikace, máme mobilitu na železnici a myslím, že i Evropský parlament, ať budeme říkat ecoliner, gigaliner a podobně, eh, uvidíme, jaký bude další vývoj, ale ta mobilita a možná i vodík eh, přinesou jiné úpravy. Letní čas. Evropská unie eh, vyzvala komisi, aby se podívala na existující úpravu. Uvidíme, jak rozhodnou zúčastněné strany. Já se omlouvám, paní předsedkyně, jsem dlouhý, ale já si myslím, že, eh, se bude, že bychom se mohli rozloučit s, tímto, eh, s touto změnou času. Pan poslanec Kramr se ptal na žalobu Rakouska vůči německému mýtu. Já mám dobrý vztah s německým kolegou a mohu říci, že nemůžu vzít tu žalobu zpět. Musíme počkat na rozhodnutí Evropského soudního dvora. Pro mě je tu jedno riziko a chápu, že Německo zavádí toto mýto, ale model tohoto mýta je v podstatě zátěží pro jedny a vlastní občany eh, nezatíží. Známe to, mohli bychom to rozšířit i na jiné oblasti v EU a vedlo by to k desolidarizaci, čili by se vlastně ty, ty, ty rozdíly daleko zvětšily. Já chápu princip míta, ale ten způsob tohoto míta jedním ano, druhým ne, eh, kdy současně vlastní, vlastní občany na ty neuvalím to mýto, to si myslím, že je příliš ořehavé. Prosím. Ano. Aktuálně v této otázce zatím nic neděláme, ale to znovu propojení těch železničních tratí, o které jsme přišli, je důležité. Dejme tomu, ze Sombataj přes Obavard a dál. V době rakousko-herské monarchie to bylo velmi důležité spojení, kdy geometři vyměřili trať a pak se postavila konce monarchie jsme přišli i o toto železniční spojení a my pracujeme na reaktivování tohoto propojení, protože to byla velmi důležitá spojovací železniční trasa. Ještě jednou říkám, do železnice investujeme velmi mnoho. Demont, kolega nebo kolegyně Demonte. Tam byl dojem, že uh, ten slogan eh, znamená, že by se roboti dostali vlastně eh, mimo kontrolu. Ale moto eh, robot chrání neznamená robot se separuje. Robot, který ví, když jde o ochranu šengenské hranice, ví, kdo přes tu hranici jde, ne že ji uzavírá. To je ochrana té hranice. Evropa, která chrání. To můžeme rozšířit na mnoho oblastí, ale Evropa se nemůže eh, vymezit, ohraničit, zavřít. Je to otázka digitalizace, je to otázka právní úpravy. Musí to být Evropa, která bude otevřená vůči světu, která ale ví, kdo k ní jde. Víte, že a bohužel eh, teroristé, kteří způsobili hrůzy, v Evropě eh, přicestovali do Evropy, eh, když předstírali, že žádají o azyl. A tímto způsobem se dostali sem a mohli spáchat různé činy. Potřebujeme vědět, kdo do Evropy jde a proč, aby nedošlo ke zneužívání. Kolega Marinesku se ptal na dunajskou strategii. V listopadu bude konference k tomuto tématu. Lodě jsou velmi důležitým druhem dopravy. Eh, to znamená, i Dunaj je důležitý a potřebujeme, aby Dunaj byl splavný pro vnitrostátní dopravu kompletně, protože některé části Dunaje to zatím nejsou. Budeme potřebovat odborníky, kteří dohlednou na to, aby celá délka Dunaje byla splavná. Pane ministře, já se omlouvám, ale chci vás požádat, abyste dospěl k závěru, protože my máme potom další rozpravu. Čili máte asi ještě minutu, abyste udělal eh, rezime. Možná, že budeme mít další příležitost. Dobře, pa, Kolega Majer se ptal na kombinovanou dopravu, na převedení dopravy. To jsou pro nás důležité aspekty našeho předsednictví. Je mi líto, že jsem nebyl schopen zodpovědět všechny dotazy, napravím to písemně. Bylo jich příliš mnoho. Na závěr mi dovolte říci, že spolupráce s parlamentem, s výbory je pro nás velmi důležité, důležitá já jsem byl sám součástí parlamentu v Rakousku a vím, jak důležitá spolupráce je, protože pouze společně můžeme najít řešení. A chci, vás, chci na vás apelovat, pokud budete mít eh, dojem, že v rámci našeho předsednictví jdeme někde špatným směrem, abyste mi to řekli rovnou, abyste kontaktovali ministerstvo. Já se snažím o dobrou spolupráci, protože jenom ta vede k výsledkům, které do budoucna odboj, obstojí. A děkuji. Merci, monsieur. Děkujeme panu ministrovi. Nebojte se, pokud nebudeme souhlasit, tak vám to také řekneme. My jsme docela otevření a upřímní. To vám mohu říci hned. Jakmile nebude něco v pořádku, okamžitě se na vás eh, obrátíme protože u balíčku mobility je těch výzev hodně. Otázky bezpečnosti. A je to na vás, aby jsme pokročili, protože chceme všichni, aby život občanů byl lepší, otevřená Evropa pro svět musí zůstat. To je vaše poslední eh, věta, na to nezapomeneme. Děkujeme, pane, pane ministře, a těšíme se na viděnou.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 Prezentace komise. Návrh eh, mechanismu interkonektivity v oblasti dopravy. Eh, náš výbor má být informován o tomto mechanismu interkonektivity, jak to celé zapadne do ostatních mechanismů. Eh, téma modernizace eh, bude pokračovat ve spolupráci s výborem ITRE, se kterým se sejdeme, abychom vypracovali společné stanovisko a abychom tento návrh eh, vypracovali. Je to v souvislosti s digitalizací. Srdečně vás vítáme v našem výboru. Omlouváme se za spoždění, eh, čili budete mít jenom 6 minut. A tím budeme moci využít možnost, abychom dali slovo eh, k panu Teličkovi a panu Marineskovi, kteří přijdou na řadu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto možnost abych eh, se vyjádřil k návrhu eh, ME, Už to má určitou tradici v tomto výboru a rád bych eh, se vyjádřil rychle. Gentlemen, I would like to address a few Dámy a pánové, mm, já bych se chtěl zmínit o několika klíčových bodech a to vlastně uvidíte na tomto slajdu. Zde je návrh komise eh, na rozpočet na příští období a vidíte, že je zde jasná kontinuita. Komise eh, velice dobře zná historii nařízení TNT a eh, také návrhu CEF, které jsme přeložili v roce 11 a bylo schváleno v roce 13 ten, eh, ta ten ty, eh, který bude pokračovat, potřebuje vlastně eh, devě rozpočtová období. A vy vidíte vlevo nahoře ty tři rozpočtové položky, to je 12,8 miliardy, to je obecná obálka, pak je ta kohesní obálka a pak je ta vojenská mobilita. A to jsou vlastně, eh, je tady podobné vpravo, eh, tam máme opět tři pilíře. Já bych eh, rád se stavil pouze u tři hlavní záležitosti. Vy vlastně víte, jak to je dopodrobná, já jsem proto přeskočil několik slajdů. Důležité je toto. Za prvé tady máme dvě obálky, 60% a 40%, 60 to je na vlastní sítě Tenty a 40 na modernizaci. E, k tomu máte prostě katalog. A vidíte, že těch 60% se dělí na tři části, ta jádrová síť a další sekce a těch 15% je ten komprehensivní síť. A e, toto je důležité pro e, Eh, komisi, eh, protože nám šlo hlavně tedy o to, o to eh, propojení těch národních sítí a napojení odlehlých regionů. Tady tedy zvyšujeme vlastně ten podíl na 15%, poněvadž blíží se nám termíny. Ale důležitých je 40% ta druhá část, Eh, protože těch 40% se týká jak té jádrové sítě, tak také eh, té části comprehensive. A teď je otázka, eh, proč jsme to tak udělali. Tady mám napsáno, co tam všechno patří. A patří tam všechny ty aplikace, jako je to VTMIS a tak dále. E, e, VTMIS se tedy nebude týkat pouze té jádrové sítě, ale prostě té celkové, té komprehenzivní sítě. E, patří tam interoperabilita, bezpečnost a tak dále. Čili to v podstatě nemůžeme nechat jenom na té jádrové síti. Proto máme to rozdělení tak, jak tady říkám, že tedy se to bude týkat jak té tvrdé infrastruktury a také té modernizace té stávající infrastruktury. No a pak tady máme novinku a to je ta vojenská mobilita. A ta hlavní otázka je, k čemu to povede, co nám to přinese. Samozřejmě je jasné, eh, jak vypadá akční plán vojenské mobility. To vlastně známe už je eh, Eh, v hrubém nástinu a do září eh, budou jasně definovány požadavky. Čili musí se jasně eh, definovat, co ještě chybí na civilní části a na vojenské části. A také potřebujeme identifikovat projekty pro dvojí použití, čili ne, nemůžeme investovat do ryze vojenských projektů. Čili de facto všechno z tohoto rozpočtu musí jít na tenty. To je taková pojistka. Pak je tady druhá pojistka, sice, že tento rozpočet se bude uskutečňovat prostřednictvím Connecting Europe Facility. Máme tady skutečně dvě pojistky. Za prvé limitace na tenty Core a Comprehensive a za druhé půjde to přes CEF. A budou to vlastně projekty pro dvojí použití. Protože ta vojenská mobilita to je něco, co musí být integrováno do eh, našeho, našeho dopravního systému. Dále zde opět vidíte ty tři rozpočty. To je ta obecný, vojenský a kohezní. A mm, v té kohezní části je tady něco nového oproti současnému období a sice v tom novém CEF navrhujeme, aby se nealkovalo 100% do těch národních rozpočtů, ale pouze 70%, přičemž 30% eh, si necháme pro kohezní země, Eh, na konkurenční bázi. To de facto je o opravdové potřebě eh, síti. Čili tyto peníze, ty se eh, z větší části, víc než 80%, soustředuje na přeshraniční projekty. A my bychom chtěli, aby ta, ta kohezní část rozpočtu se také eh, více zaměřovala na přeshraniční projekty. Všechny eh, kohezní země mají eh, takovéto projekty až do podél Dunaje nebo eh, špatné propojení mezi národními sítěmi a tak dále. A my chceme prostě právě v tomto postupovat dál. A to nejenom tedy po prvních třech letech, že bychom se dostali na tu konkurenční bázi, ale chceme těch 30% proto vymezit už od samého začátku. Čili to je takový postupný eh, přístup eh, k kohesním fondům. No a ještě poslední, a toto jsou eh, míry spolufinancování, čili tady je také změna. V tom obecném rozpočtu jdeme na 50% a v tom klesně 85% pro přeshraniční projekty. Eh, v té kohezní části je to obecně pouze 70%, ale my už jsme se eh, zapojit do některých projektů, ty by tedy měly zůstat na současné úrovni. A my jsme vlastně měli v té vojenské části 30 No a zvyšujeme to na 50. Já tedy tady vynechávám ty, tu geografii, já myslím, že mm, poslanci asi dobře budou vědět, jak to vypadá a jsem ochoten odpovídat otázky. Děkuji vám. Takže teď eh, dejme čas panu Marineskovi, našemu zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, myslím, že na toto téma už jsme se setkali, takže budete znát některé z mých názorů. Obecně bych chtěl říci, že eh, v současné podobě toho nařízení je to tak, že máte de facto možnost rozhodovat o čemkoliv eh, prostřednictvím implementačních aktů nepotřebujete k tomu parlament. A ta, jste také vy, kdo bude vybírat projekty, poněvadž v tom pracovním projektu, pra, pracovním programu máte e, celkem jasně vymezeno, jaké projekty chcete odporovat. E, to tak dneska vypadá a já myslím, že byste to měl upravit. Tady hovoříte o konkurenci. Co je to za konkurence, když centrálně alokujete peníze? Za druhé, vojenská mobilita. A je tam kolik? 6,5 miliardy. A v té další části rozpočtu je 23 miliard. Domníváte se, že bychom skutečně měli 20 opravdu věnovat na vojenské cíle? Já myslím, že toto je třeba ještě jednou eh, vzít a zamyslet se. Protože takto budeme mít spoustu projektů, které ještě souvisí s vojenským využitím, to, že bude dohromady nějakých 30 až 40 eh, procent Eh, toho rozpočtu kohezního. A taky si myslím, že tam, eh, kde se, eh, kde, ho, kde se snažíme bojovat kohezí proti chudobě, tak tam asi není místo pro konkurenci. Já myslím, že tam nemůžeme konkurovat tak, že prostě hm, bychom jedním chudým sebrali a druhým z toho dali. Prostě a jestliže je něco učeno pro pro dopravu, tak by to mělo zůstat eh, na dopravě. No a já jsem vám také eh, eh, poslal e-mail prostě s tím, že vlastně ty mezinárodní projekty by měly být schválení s členských zemí. Dobře, děkuji vám. Nyní pan Talička. Ano, my jsme také absolvovali debatu, takže já mohu být slušný. K tomu, co řekl pan eh, Marinesku, ještě dodal, že toto eh, eh, je tedy solidní návrh o něčem, co funguje a tak bychom to mohli oceňovat, ale neříkám, že je to perfektní, dalo by se to zajisté zjednodušit. A samozřejmě jde o to, co funguje, kde mohou být synergie. Dále digitální aspekt, tady by mohly být takové ty různé bonusy, otázka vojenského využití, to už pan Manesku popsal. Já tedy eh, eh, doufám, že my to eh, budeme používat tedy, eh, ne, že to tam bude nějak eh, ležet eh, ladem, to by byl velký luxus za 6 miliard, čili já neříkám, že to bude muset používat nějakých drastických akcích, ale skutečně je to prostě pilíř a odvíjí se to od současných studií pro viditelnosti projektu a podobně. Také pan Marinescu zdůraznil otázky, otázku toho rozdělení kolesních prostředků na 30-70%. Já si myslím, že bychom měli eh, trošku eh, nahlázet, nalézat eh, rovnováhu mezi tou konkurenční částí a tou standardní části. No a také jak to řekl pan Marinesko, některé české země mají na jedné straně problém najít prostředky na kofinancování projektu, třeba baltské státy, ale pak máme eh, jiné konkurenční, jiné kohezní země, eh, které by to vnímaly jako eh, nechalo konkurenci. Hovořil jste také o tom rozdělení 60-40, myslím, že to není příliš relevantní tady bychom asi také chtěli spíše zjednodušit situaci a e, myslím, že by bylo možné také kombinovat e, prostředky z různých zdrojů, aniž bych tady e, odvá, uváděl nějaké módní termíny. No, každopádně je tady několik věcí, které je třeba doladit, ale určitě pro naše první návrhy budou brzy k dispozici v různých jazycích. Eh, děkuji. Mm, prosím, teď zadržujte časy jednu minutu. A chtěl eh, bych se eh, zeptat, jak je to s tím přeshraničním projektem Triest Báza. A jaká je tam ta vojenská strategie, která s tím souvisí? Kterých projektů by se to týkalo? Mosty, nebo co by tam vlastně mělo být? Pan Robert Cíle, děkuji. Já chci především říci, že osobně eh, jsem velice spoje, spokojen s tím návrhem komise k CF co se týče eh, kohezních fondů, tady máme určité drobné eh, výhrady a myslím, že eh, v té kohezní části, ta konkurenční část, to je velice důležitá část. Já myslím, že tady de facto máme oblasti, které jsou Eh, hustěji obydlené a méně obydlené, eh, čili mm, to by se také mělo zohlednit v tom rozdělování kohezních eh, dopravních prostředků. Každopádně projekty, které jsou rozdělané, by tedy měly být nejdříve dokončeny, aby abychom eh, nespochybňovali v očích lidí tady tuto politiku. My prostě něco začneme, tak to musíme dotáhnout do konce. To myslím, že je velice důležité. Děkuji. Eh, Pane Kramere, hlásíte se? Ano, děkuji. Já jsem samozřejmě rád, že se tam eh, budeme soustředovat také na přeshraniční Eh, spojení. Eh, nesmíme tedy eh, směšovat staré a nové, protože pokud se soustředíme na nové, tak na ty staré zapomeneme. Další otázka. Modernizace, to je samozřejmě dobře, ale my máme ještě také nedostatečnou elektrifikaci. My máme tedy Berlín-Štětín a tam 30 kilometrů a německou vládu v podstatě to vůbec nezajímá a nesnaží se ani obnovit eh, trať na Polsko. Mě by zajímalo, jakou možnost má komise prosadit určité spoje, i když by to členské země nemuseli přímo chtít. Je možné třeba krátit prostředky na velké projekty, když eh, se zanedbávají malé. Eh, třeba Eh, my máme jednu takovou trať, eh, která překonává eh, bývalou bývalou železnou oponu a na polské straně se prostě stejně musí hned za hranici přestupovat, poněvadž technicky ty tratě nejsou kompatibilní. Děkuji, paní Amato. Děkuji vám. Já jsem chtěla říci něco k těm projektům 2014-2020, tady se vlastně počítalo 30 miliardami, 6,5 miliardy pro vojenské projekty a e, my teď nevíme, jaké jsou tam priority, jak jsou nastavené. Tam se, jestli je vůbec nutné eh, vydávat tolik na tu vojenskou eh, mobilitu. Tam je 1,3 strukturální eh, opatření, no já nevím, no prostě ta obraná politika a když to spočítáme dohromady, tak nám na zbytek zbývá nějaký 42%. Já také zasedám na výboru REGI musím říct, že to všechno jde na úkor eh, okrajových regionů. To skutečně nestačí. A to málo, co ještě máme, tak ty musíme soustředovat na přeshraniční eh, projekty. A to jde prostě takto na severu, ale ne na jihu. Děkuji vám. Tak a já vám tady děkuji, že jste mezi námi byli. Takže mám už jenom několik minut v angličtině. Uh, ladies and gentlemen, thank you for, for the uh, questions that were raised. I think I will uh, take a few uh, themes uh, briefly.